A protože se jedná o budovu, která už je vlastně, abychom e, se toho drželi. Také je zde ta otázka azbestu, protože všechny budovy z té doby mají určité riziko toho, že obsahují azbest. Také zde byla vypracována zpráva týkající se azbestu a vlastník má povinnost zavést opatření, e, která mají chránit e, všechny obyvatele, zejména se jedná o určité izolace. Tato budova je poměrně v dobrém stavu, nicméně bude zapotřebí ještě zainvestovat, například co se týče e, zabezpečení protipožární ochrany, také ventilace, klimatizace a také toalety nejsou v v tom nejlepším stavu. Dále jsou zde určité nutné investice, které se týkají hm, energetických rozvodů. Je to budova, která odpovídá té době, kdy vznikla, kdy byla postavena. Ještě mám jednu žádost na generálního sekretáře. Jako zpravodajka jsem tuto budovu velice podrobně zkoumala a mý kolegové by chtěli co nejdříve získat všeobecný přehled o této budově. S touto budovou je to dost obtížné, protože protože pokud hovoříme o této otázce, tak ty informace nejsou dost včasné. Zatím už eh, zatím ty informace nejsou k dispozici. Blíží se prosinec a bojím se, že zde nebudou eh, možnosti na finance, takže proto žádáme o ten převod. Ja, sollte es irgendwelche Fragen von... Ano, děkuji. Chci se zeptat, zda mají kolegové otázky. Pokud nikoli, tak bych požádala generálního sekretáře, aby přímo reagoval. Ehm, děkuji, paní předsedkyně. Myslím si, že paní Holmajer nám poskytla dostatečné podrobné informace o tom, jak vypadá ta budova, o které hovoříme. Čili já se teď zaměřím na otázku převodu zde na konci roku a také se vám pokusím podat obecný přehled o celé situace. V rozpočtu na rok 2010 jsme se pokusili dát určitou rezervu 11 milionů na budovy. Tato rezerva je stále ještě k dispozici. A také zde máme ještě 5 milionů v rezervě na prioritní projekty. Toto je také ještě k dispozici. Tyto mm, částky by nyní bylo možné využít. V březnu jsme připravili střednědobou strategii, která se týká politiky budov také se to týkalo i strategie pro informační technologie. O to nás eh, rozpoč, eh, výbor pro rozpočtu žádal už dlouho. Oni chtěli, abychom se nezaměřovali každé pouze na jednotlivé budovy, na jednotlivou budovu, ale aby zde byla taková komplexní strategie, víceletá strategie, která se bude postupně plnit. Také je důležité, že se přímo hovoří v té strategii z března o této budově, o budově 33, bo, bo, hovoří se zde o té budově v tom smyslu, že ji parlament zamýšlí odkoupit. Samozřejmě ještě musí projít, eh, musíme projít všech, všemi vyjednáváními, ale je pravda, že ta budova je eh, v zájmu všech, protože už je to vlastně fyzicky součást jiné budovy. A také, jak už hovořila kolegyně Monika Holmajer, tak už vlastně i tyto dvě budovy jsou propojené. Je tam určitá průchozí chodba, to znamená, už tam nemusíte ani nic eh, dodávat k propojení těch budov. Co se týče strategie politiky budov, tak se snažíme soustředit se na to, aby ty budovy byly v té stejné, v té samé lokalitě, abychom nemuseli organizovat eh, různou přepravu mezi jednotlivými budovami a tak dále. Dále je důležité, nebo dále je důležité říci, že už nyní eh, jsme vlastníky 83% veškerých těch kancelářských nebo těch eh, ploch, budov. A pokud nám to dovolí finanční situace, tak budeme, snaž, budeme se snažit eh, snižovat částky, které vynakládáme na pronájem. Máme zde 850 tisíc metrů čtverečních je to velice důležité pro naši strategii. A co se týče té částky 11 milionů, tak tu bychom mohli využít. Také se nám podařilo dosáhnout některých úspor v energetice díky nižší spotřebě energie. A rovněž jsme ušetřili také na tom, na údržbě, která bude prováděna až v roce 2011. Znamená to, že bychom to mohli takto udělat. A ještě chci hovořit o Wi-Fi. Stanovili jsme zde 5 milionů rezervu na prioritní projekty BIRA. A mezi tím se vznikla také 24. března 2010 strategie o informačních technologiích. Ta strategie hovořila o tom, že byste mělo být zlepšené propojení internetové a také zlepšení pokrytí s signálem Wi-Fi. Jasně jsme řekli, že chceme zlepšit eh, mobilní komunikaci a také zlepšit pokrytí signálem Wi-Fi zejména v kancelářích poslanců, v jednacích sálech a také na chodbách parlamentu je důležité, aby toto pokrytí bylo co nejširší. Předsednictvo se rozhodlo, že těch 5 milionů, které byly pro prioritní projekty, by se měly využít právě na tento účel. Ta částka je dost vysoká, takže mohli bychom využít 2 miliony z závazků a pak 800 tisíc ještě z některých dočasných částek, takže ta částka by měla postačovat i s určitou rezervou. Zároveň všechno musí být eh, podle nejnovějších, podle bezpečnostních standardů. Také budeme rozlišovat mezi uživateli, kteří jsou zaměstnanci a poslanci a mezi uživateli, kteří budou návštěvníky. Takže bude zde vlastně dvojí přístup k tomu signálu Wi-Fi. Dále jste se ptali na celkovou situaci zejména co se týče financování, protože už se blíží konec roku. Je pravda, že zde ještě je určitý manevrovací prostor. V současnosti hovoříme například o prost, kancelářských prostorách v Sofii. Mělo by to být asi méně než 10 milionů, ale ještě se o tom jedná, čili nemůžu vás eh, informovat nějak podrobněji. Samozřejmě, ne, pardon, tedy očekáváme, že ten konečný výsledek bude plus minus 9 milionů. Je to vlastně budova, kterou bychom rádi zakoupili a i tento projekt byl už zmíněn v té strategii budov. Dále bod 38. Máme zde, tím, že se blíží konec roku, tak je zde určitá nejistota. Kte, také čekáme, jak to dopadne u Evropského soudního dvora v otázce navýšení platů pro zaměstnance institucí. Pokud eh, soud rozhodne ve prospěch zaměstnanců, tak eh, to vlastně se odrazí v rozpočtu, ale nevíme ještě, v jaké části roku se Evropský soudní dvůr nakonec vyjádří. Takže nakonec by zde mohla být ještě požadavek dalších 8,2 Eh, nebo vlastně dalšího toho navýšení na ty platy. Nevíme však, kdy se soud vyjádří, protože klíčovým eh, klíčové bude to, jak eh, se nakonec rozhodne rada, zda rada přijme nějaké nové rozhodnutí. Nyní odhaduji, že toto druhé rozhodnutí rady nebude učiněno letos. Znamená to, že Až v roce 2011 se to odrazí v rozpočtu. Nicméně, pokud by to rozhodnutí bylo učiněno velice rychle v prosinci, takže bychom byli nuceni využít na, tyto, na toto navýšení plateb rezervy v jiných položkách, v jiných liních, tak eh, by to byla jiná situace. To znamená, ta nejistota plyne z toho, že vlastně nevíme, kdy se rozhodne Evropský soudní dvor a kdy se rozhodne rada. To znamená, buď se rada může rozhodnout na poslední chvíli a my budeme muset tu částku najít ještě v roce 2010, anebo se to rozhodnutí posune až do roku 2011 a tím pádem v roce 2011 nám tam může vzniknout určitá rezerva, určitá marže a můžeme to potom zohlednit v rámci opravného rozpočtu na rok 2011. Eh, pardon, na rok 2010. Myslím si, že bych, pokud zde ještě bude určitá rezerva, tak bychom možná mohli zainvestovat do nějakých dalších projektů v rámci informačních technologií. Je také zřejmé, že poslanci by chtěli mít k dispozici co nejnovější technická zařízení a co nejnovější techniku a zejména ti nově no, eh, zvolení poslanci mají trošku pocit, že eh, technika zde v parlamentu je možná trošku zastarala. Já si myslím, že určitě by to, že to nové technické vybavení by většina poslanců přivítala. Pokud dostaneme podporu na opatření, která zde nabízíme, tak si myslím, že všichni budeme ve velice dobré pozici, co se týče rozpočtu. Cílem je 98%, což je realistické. Bude zde určitá nejistota, která se která vyplývá z toho, že sekretariát bude mít ještě další požadavky. Zatím nemáme bohužel z minulých let dostatečné zkušenosti, abychom viděli, jak, jak to bude s určitými předit, přebytky, jaké budou nějaké další požadavky. To dokážeme až příští rok využít takové zkušenosti. Nicméně ty investice, o kterých jsem hovořil, tak eh, to budeme podporovat a chtěli bychom je také schválit v rámci toho následujícího rozpočtu. Sí, Děkuji, pane generální tajemníku, za eh, tuto vyčerpávající informaci, eh, jak tedy o provádění rozpočtu, stávajícího rozpočtu, tak eh, ohledně eh, otázky budovy Renard. Nejprve tady je pan eh, Vogen a pak ještě jeden řečník. Děkuji, pane předsedo, velice stručně. Vladimír Manka tady dnes s námi bohužel nemůže být, takže k, té, k tomu nákupu budovy Remar pan poslanec přijímá ten, tu myšlenku i ten příslušný transfer prostředků. A jde tedy o všechny další náležitosti spojené s tímto krokem, jeho dostupnost a další charakteristiky. Nicméně zpravodaj bych chtěl ještě učinit eh, pár poznámek k tomu postupu. Nejprve je to otázka finančního nařízení. Eh, parlament má dva týdny na to, aby eh, rozhodl, zda chce vypracovat stanovisko či ne. Tento, tato lhuta je příliš krátká. Eh, myslím, že by bylo stálo za to to eh, prodloužit na přibližně 8 týdnů. Pak je tady další věc eh, zdali má parlament mít nějakou dlouhodobou strategii v oblasti nemovitostí, v oblasti výstavby obecně zdá se, že ještě něco takového není a že bychom se nad touto otázkou měli e, zamyslet. Každopádně vracím se ještě jednou k tomu, co jsem řekl. Spravodaj e, přijímá myšlenku e, tedy nákupu této budovy. A teď k problému Wi-Fi, konkrétně v budově ve Štrasburku. Tento návrh podpořilo předsednictví a předsednictvo a bylo by jistě dobré e, toto zavést ve všech našich budovách, pokud by něco takového bylo možné, protože jsme pravděpodobně jednou z posledních velkých institucí v Evropě, kde něco takového zatím neexistuje. A ještě pár bodů e, jsou tady eh, velmi náročné finanční diskuze hodně rozpočtu a otázkou je, zdali si teď můžeme eh, dovolit eh, dát 4 miliony na rozšíření Wi-Fi ve Štrasburku a to tím spíše, že vlastně ty budovy využíváme pouze několik dnů v měsíci. A pak je tady ještě otázka která se také e, týká Štrasburku. Tam jsou ty náklady zdá velice e, drahé. Myslíme si, že 7,5 milionu eur je opravdu hodně za ty dvě budovy. Takže doporučení zpravodaje v tuto chvíli e, ano, v Bruselu podporujeme rozšíření Wi-Fi, ale zatím tedy Štrasburg v tomto směru ne a myslím si, že by bylo nejprve zapotřebí, aby e, nám generální tajemník opravdu odpověděl na otázky, které tady e, jsem vyslovil. Děkuji, vážený kolego Helga Triple. Děkuji. Já také chci poděkovat za tyto velmi vyčerpávající informace. E, myslím si, že tato nová akvizice budovy Remar je dobrým krokem jsou tady, zdá se, určité výhody, tak jak nám byly teď předloženy. Eh, Wi-Fi v Bruselu, to mi připadá velmi logické, ale ještě eh, čekám na odpovědi na otázky Davida ohledně Štrasburku, i když v zásadě E, také. Nemám nic proti Wi-Fi ve Štrasburku, tam by měly být ty pracovní podmínky stejné, ale musíme to ještě zvážit a jaké investice v jakou chvíli e, jak si učinit. Teď ještě k nákladům e, na lidské zdroje Pane generální tajemníku, vy nám říkáte, že kdybychom v roce 2010 měli dát k dispozici 8,2 milionů, říkáte, že e, jsou to peníze, které jsou k dispozici. E, hovoříte ještě o e, těch finančních prostředcích pro sekretariát, tam chcete dělat nějaké úspory nebo někde jinde. Děkuji pan Karl Finn, místo předseda. Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěl zeptat generálního tajemníka na něco, co se týká právě té sítě Wi-Fi. Rád bych se vás něco zeptal, pane generální tajemníku. Chtěl bych se zeptat na ty postupy v oblasti Wi-Fi Jistě nejsem jediný, kdo podporuje myšlenku, že bychom tady e, v budovách měli Wi-Fi a moderní technologie, ale když se dívám na váš návrh, tak vidím, že vy tady mluvíte o nějakém posledním výstřelku technologií a poz... nemáme e, žádné informace o spolehlivosti a rychlosti toho spojení, e, ale když se dívám na ty čísla, pro Brusel a Štrasburg, tak mi to připadá poměrně nákladné. E, veřejný e, Wi-Fi internet je k dispozici na celé řadě veřejných e, míst a tak dále. A když se člověk dívá na ceny, tak je to opravdu hodně, o hodně nižší. Tak já se ptám, co to je za tu technologii poslední generace, která je takto nákladná a je jí opravdu zapotřebí. Děkuji, pan Fernand. Děkuji, pane předsedo. I my bychom chtěli poděkovat generálnímu tajemníkovi za jeho příspěvek. Co se týče realitní politiky, tak eh, se domníváme, že strategie, která byla zvolena, je dobrá a souhlasíme s eh, tou akvizicí. A teď k Wi-Fi. Nebylo by k ničemu eh, mít Wi-Fi v Bruselu, a nemít ho k dispozici ve Štrasburku. To by opravdu nedávalo smysl. Takže my souhlasíme s tím, aby Wi-Fi bylo také zavedeno vlastně na všech našich pracovištích. To je, eh, a o tom jsme přesvědčeni, eh, způsob, jak zvýšit naší produktivitu a jak také pracovat lépe a eh, jak zvýšit kvalitu legislativní práce, kterou odvádíme. Myslíme si, eh, že by to mohlo být tedy eh, efektivně provedeno za nějakou nižší cenu a že budeme mít k dispozici eh, kvalitní technologie. Je třeba provést analýzu přínosů a nákladů a nepochybně generální tajemník nám ještě poskytne další informace. Nemáme nic proti tomu, ani proti Wi-Fi, ani proti e, budově. E, Nikol Majer, chcete hovořit až po generálním tajemníkovi? Pane generální tajemníku, prosím, máte slovo. Äh, Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám za tuto velmi silnou podporu, pokud jde o budovu Romar. Pokud je o to, na co jste se ptali z hlediska vybavení Wi-Fi a nákladů na zaměstnance, investice ve Štrasburku, je pravda, že tam trávíme několik vlastně okamžiků v měsíci, ale je vhodné i ve Štrasburku investovat, protože musíme v podstatě stejně zacházet se všemi našimi pracovními místy a protože ve Štrasburku se pracuje velmi obtížně, máme tam málo pevného zařízení, eh, jsou tam malé kanceláře, takže pokud existuje místo, kde skutečně musíme pracovat flexibilně z hlediska informační technologie, to je právě ve Štrasburku, čili tam bychom měli na to asi věnovat ještě více než v Bruselu. A e, byro tedy se k tomu vyjádřilo a rozhodlo, že i přesto, že tam tedy trávíme méně času, že by se tam měly zlepšit podmínky pracovní. Pokud je o náklady, ty náklady jsou spojeny se studií, kterou provedla DG Hightech v posledních měsících a bylo to předáno tedy Biru. Paní Triple se ptá na specifickou věc a totiž pokud jde o ty 8,2 desetiny milionu, kde tedy na to vzít? Kde jsme vlastně tedy jaksi tak mm, málo utráceli? Jedná se to především tedy o e, mzdy, tam je to přes 5 milionů. Je to tedy 1200, pokud je o rozpočtovou linii. Potom jsme ušetřili eh, na 12,04. Potom další pracovníci 1,2 milionů. Potom mise 2,4 milionů, čili to v podstatě přináší dohromady tedy úspory asi 11 milionů. Čili i kdybychom měli skutečně platit dodatečné náklady, tak bychom na to měli, protože jsme vyplatili méně, než kolik tady bylo v tom předběžném návrhu. Ano, děkuji. A teď tedy paní zpravodajka, prosím, Moniko. Ano, pane předsedo, vážení kolegové, pokud jde o Wi-Fi ve Štrasburku, je dosti nepříjemné skutečně eh, tam pracovat za současných podmínek. Pokud bychom chtěli třeba sledovat nějakou rozpravu, tak je to v podstatě vyloučené, pokud jsme ve své eh, pracovně, protože opravdu nemáme žádné spojení. Takže je zbytečné tedy eh, v podstatě to nastavit tak, že budeme se proti Štrasburku stavět negativně. Eh, v podstatě, pokud bychom na to měli prostředky, pak by bylo opravdu zbytečné se zde eh, v podstatě na toto téma dále bavit. Jestliže máme úspory, pokud máme nějaké prostředky navíc, Eh, myslím si, že je tady opravdu hodně kolegů ve všech politických eh, skupinách, eh, které, které tedy žádají právě o to, aby tamto vybavení Wi-Fi bylo. abychom se mohli účastnit eh, rozpravy a zároveň mohli tedy přitom pracovat na dalších věcech. Čili to je věc, kterou bychom skutečně si přáli. Eh, ta žádost byla podepsána, jde v podstatě o to, abychom mohli pracovat za co nejlepších podmínek a mohli mezi sebou komunikovat. Dnes žijeme tedy v době komunikace a měla bych otázku týkající se pracovního dokumentu. Chcete, abych o tom hovořila teď nebo později? Ehm, už nyní to bude asi nejlepší. Takže v tom případě ten pracovní dokument. Já jsem tedy připravila, předložila pracovní dokument, ve kterém informuji kolegy o takových těch obecných otázkách, ale také o problémech týkajících se rozpočtu. podstatě neexistuje žádná podná v oblasti nemovitostí, každý orgán hájí své vlastní zájmy. Pak samozřejmě jsou určité oblasti, kde se to protíná. Dosáhli jsme určitého pokroku, pokud jde o tu číselnou rovinu když se chceme teď skutečně podívat na to, jaké máme budovy, jaká je jejich hodnota, tak tam už je daleko obtížnější ta čísla vyhledat, protože odhady jsou skutečně zde velmi rozdílné. Každý k tomu něco přihodí, něco odečte, někdo vychází i z teoretického například přínosu z nájmu, někdo vychází třeba z ceny pozemků, čili skutečně ta číselná rovina je zde velmi rozkolísaná je skutečně třeba, abychom si stanovili nějaký jasný základ, eh, který by pomohl rychlému pochopení. Pokud chce nějaký poslanec tuto informaci získat nebo veřejné mínění, pak je to opravdu obtížné. Měli bychom skutečně mít nějaký eh, číselně daný základ, nějakou eh, databázi, ve které by to bylo jasně určeno. Mezitím jsme také zpracovali určitou strategii pro nákupy s tím, že jde vždy o to, aby ten nákup byl zajímavější než leasing nebo pronájem. Rozhodně nestojí za to eh, kupovat, pokud by bylo výhodnější pronajímat. Čili to je strategie, kterou jsme eh, vedli tedy parlamentu možná ke zdárnějším komcům než komise, i když komise dnes už také je spíše pro nákupy, samozřejmě za předpokladu, že by nájem nebyl tedy o něco výhodnější a potom pokud je o agentury, protože tam nevíme přesně, jak která agentura třeba dlouho bude fungovat. Pokud jde o postupy pro výběrová řízení u budov, e, tam tedy jsme měli určité výjimky, například u toho Renaru prostě nemůžeme e, provádět výběrové řízení, tam se musíme jenom rozhodnout, zda chceme či nechceme koupit. V minulosti ovšem e, v důsledku tedy těch finančních kanálů, které bylo třeba zvolit, jsme měli určité problémy v důsledku v podstatě toho ročního eh, zpracování rozpočtu, že jsme nemohli v podstatě si brát žádné úvěry a v podstatě tedy to řešit z dlouhodobějšího víceletého hlediska. Tam to bylo problematické a komise i parlament se snaží situaci zlepšit. Je tady určitý problém, pro fitting out, například pro tedy vybavení zařízení. Tam v podstatě eh, majitel svým způsobem eh, se o tyto věci tedy stará ve chvíli, eh, kdy to vypadá tedy tak, že tam jsme v nájmu. U velkých projektů máme speciální prostředky, speciální tedy mechanismy, které jsou velmi specifické, eh, se kterými si budeme muset poradit, protože komise a parlament musí v podstatě provádět celou řadu věcí. Eh, v prosinci například musíme poukazovat celou řadu peněz, provádíme celou řadu převodů ale určité tedy finanční plánování ze střednědobého hlediska by nám umožnilo některé projekty financovat snáze. Například projekt kadr, o kterém se, kadr, o kterém se hodně hovořilo. Víme, že se v podstatě jedná o, o něco, kde v podstatě se jedná tedy o tři tisíce eh, pracovníků, kteří budou na jednom místě a v podstatě tady máme tedy určitou závislost, která nás stojí více než tedy ta budova KAT, kterou bychom získali, protože tam uspoříme 27 milionů v dlouhodobém hledisku, což rozhodně není zas tak málo. Pokud chceme pracovat efektivně, pak skutečně jde o to, zařídit věci tak, aby pracovali tedy ostatní zaměstnanci, úředníci ve stejném místě. Pak je tady ještě Lucemburg, ale to je tedy nepřekonatelný problém. Máme možnost nebo máme spíše tedy povinnost mít jaksi tři tisíce úředníků v Lucemburku, takže si pouze můžeme působ, mm, položit otázku, jakým způsobem dosáhnout, aby tedy mohli pracovat co nejlépe. Lucembursko nám nabízí mm, pozemek, což je tedy zajímavý návrh. Myslím si, že bychom neměli dostatek prostředků na nákup pozemku. Pokud jde o otázku pana Vogna, pokud jde o rozpočtový orgán. Tam v podstatě pravda dostáváme informace na poslední chvíli v rozpočtovém orgánu a že to samozřejmě není dobře. Mohli bychom pochopitelně eh, nejprve zkusit tedy zvolit osmi týdenní lhutu a ne dvou dvoutýdenní, ale když věci tedy začínají už se rýsovat, plánovat, tak by to mělo být, jak si ta informace by měla být podána dostatečně včas, když by třeba šlo o nějaký projekt za 8 milionů eur, o což ostatně také tedy v podstatě může jít, tak říkáme 8 týdnů, to se nám prostě nelíbí, protože všechno je naplánováno, všechno už je v podstatě hotovo, už se investovalo hodně peněz do té přípravné fáze a my jsme tím svým způsobem, tedy z rozpočtových důvodů, nuceni k tomu, že nemůžeme říci ne. A mohli bychom tedy rovněž eh, zavést určitý postup, který by umožnil, abychom byli co nejdříve informováni, abychom mohli mít nějaký vliv na tyto projekty a abychom také rozumně s nimi tedy mohli dále pracovat. Věnuji také velkou pozornost sledování cen na trhu. Nelze říci, že Evropská unie je bohatá a že tedy může koupit cokoliv a že tudíž automaticky prostě se ta cena nastaví na co nejvyšší možnou laťku. Já myslím, že je třeba sledovat tržní ceny, ostatně to také dobře funguje, protože komise, parlament i další instituce, další orgány se snaží skutečně sledovat ceny na trhu. Tím bych asi skončila své vystoupení v tom pracovním dokumentu. Máme i určité otázky pro parlament, komisi a další orgány. Byla bych ráda, kdybychom, pane předsedo, za pár měsíců mohli mít tento bod opět na pořadu jednání abychom získali právě ty odpovědi od komise parlamentu, abychom viděli, jak vlastně to s budoucností má vypadat, protože bude třeba skutečně odpovědět na celou řadu otázek. Ano, děkuji, paní zpravodajko. Ještě tedy máme eh, dvě žádosti o slovo a pak budeme hlasovat. Pan Vogn, prosím, chtěl vystoupit. Děkuji. Já se pouze vrátím ještě k otázce těch dvou transferů. Jak už eh, jsem vysvětlil, tak pan Maňka by souhlasil s tím transferem, který se týká budovy Remark. Myslím si, že složitější je ta otázka Wi-Fi. Pan Maňka doporučuje, abychom podpořili Wi-Fi v Bruselu a nikoli ve Štrasburku, takže to bude asi trošku horší, abychom se na tom všichni shodli. Uh, Generálního sekretáře jsem požádal, aby nám dal podrobnou analýzu nákladů, protože řada poslanců vyjádřila názor, že jim připadá ta částka dost vysoká. Myslím si, že i pan Maňka by podpořil to, abychom tedy po, vlastně odložili ten, to hlasování až poté, kdy získáme konkrétní podrobný rozbor nákladů od generálního sekretariátu. Děkuji mnohokrát, pokusíme se odpovědět paní Dressler, prosím. Děkuji. Já bych chtěla poděkovat kolegyně Monice za nesmírně zajímavý dokument. Já zde působím už 6 let v tomto výboru a zatím se mi nikdy nedostal do ruky tak kvalitní dokument. Co se týče Lucemburku, tak eh, si myslím, že asi nikdo moc nechápe všechny tyto různé smlouvy. Jsou tam nějaké smlouvy ještě na rok 2016. Eh, myslím si, že některé smlouvy by šly ještě změnit, ale o tom nechci hovořit. Spíše se mi nelíbí otázka budov pro komisi. Chtěla bych zdůraznit, že jsou zde dva hlavní projekty na budově komise a ty projekty se týkají eh, projektu v Huelvě a také projektu druhé v projektu na jihu. Jedná se o novou plochu 2500 metrů čtverečních. docela se těším, eh, až tedy mi to někdo vysvětlí ještě podrobněji, také byste měla být určitá analýza eh, přínosů a nákladů. Ale jsou zde ještě další projekty. Zajímá mě, zda do toho budeme vůbec ještě zapojeni, nebo zda už nám ten projekt Vry Delalova bude předložen už jako hotový a už do toho nebudeme moci zavazovat, zasahovat. Děkuji paní zpravodajce, generálnímu tajemníkovi, který nás právě opustil a všem kolegyním a kolegům, kteří se zúčastnili této významné rozpravy. E, tady zaznělo několik otázek e, e, ohledně dokumentu. Co se týče těch dvou převodů, Eh, které teď máme před sebou. Hned odpovím panu Vognovi. Ano, z právního eh, hlediska nejsme povinni předložit k hlasování dnes a tady eh, ten převod C11, který se vztahuje k Wi-Fi. To můžeme odložit na příště. A mezi tím požádáme generálního tajemníka, aby nám poskytl ještě nějaká upřesnění k této otázce. Takže dnes o tom hlasovat nebudeme. Na druhé straně ale, co se týče budovy Remar, takže článek 179 o e, politice v oblasti nemovitostí. Otázka, e, která zde leží na stole, je, chceme e, předložit stanovisko, zpravodajka o to nestojí z důvodu, které vyjádřila, takže si myslím, že lze říct, že e, rozpočtový výbor souhlasí s tím, že nevydá stanovisko. Dobře, jednomyslně jsme tedy názoru, že nedáme stanovisko, což jinými slovy znamená zelenou pro pana generálního tajemníka, eh, který nám za toto srdečně a vřele děkuje. Takže teď můžeme tedy přejít k převodu eh, číslo 10, ne 11, ale 10. A eh, tím vlastně jde o akvizici budovy Remar. Kdo je pro tento převod, kdo je proti, kdo se zdržel, jednomyslnost. Takže to je naprosto logické jedenáctka bude později, 18. na našem dalším jednání a poslední bod na pořadu jednání je slavná, slavný převod 53. Od komise, tady jsou eh, takové menší sumy, miliarda 700 milionů a eh, kolega nám tedy eh, Laš Šurian předloží tento, toto téma. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že tady není vůbec žádný problém. Myslím, že můžeme podpořit a tuto věc a rád e, zopakuji ještě jednou, že komise prostě musela zvýšit e, tu, ten okruh 1b o víc než jednu miliardu, to znamená dost podstatně. Takže víc jak jedna miliarda je tam převedena. Důvod, proč jsme o tom nehlasovali dnes dopoledne společně s ostatními, s ostatními převody, je ten, že především vlastně převod číslo 10 je takovým partnerem tohoto převodu, to ano, ale jak jste se zmínil, budeme hlasovat o eh, opravném rozpočtu 10 až v prosinci. Ale tento, tento eh, převod je důležitý pro pokračování práce komise a já prostě nevidím důvodu, proč bychom ho nepodpořili teď. To je všechno. Děkuji vám a ptám se, zda jsou tady nějaké dotazy. Vidím, že se tady zvedají nějaké palce směrem vzhůru, takže kdo je pro tento převod, který navrhuje náš zpravodaj, kdo je proti, kdo se zdržel, takže převod je schválen. Výborně, vážené kolegyně, vážení kolegové, myslím, že jsme skončili. Věnovali jsme tomu dneska hodně úsilí. Naše další jednání se koná 18. listopadu, v kolik, že to je hodin? 18. v 15 hodin. A mezičase celá řada z nás bude nesmírně aktivních, že paní Dro? A především ty a ti, z nás, kteří jsou členy delegace v dohodovacím výboru. Ti musí být k dispozici zítra. My jsme všichni k dispozici zítra na mini plenárku, ale e, pokud nedojde ke změně, tak v 17 hodin se zítra sejde celá delegace, aby se shodla na naší strategii e, na dohodovacím řízení, které se koná ve čtvrtek. Já jsem Eh, si výslovně eh, vyžádal, aby to bylo až po hlasování, což nebylo hned z kraje tak. Takže je pravděpodobné, že hlasování na čtvrteční plenárce se eh, předřadí a bude již v 10 hodin, pokud ne, tak to bude později a my pak vlastně budeme muset posunout v čase naše vlastní jednání. Děkuji vám všem a to je konec našeho dnešního zasedání.